za pozornost. Děkujeme, děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní paní zpravodajka, prosím na závěr, závěrečné slovo, děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem hlavní zpravodajkou a proto jsem nesmírně ráda, že jsem mohla připravit tuto zprávu společně s velice kreativními, zaangažovanými lidmi. Byla to úžasná práce, která poukazuje nejenom na činnost, aktuální činnost našeho výboru, ale hlavní směry další činnosti do budoucna. Snažíme se zlepšit kvalitu petičního výboru a pokud někteří z nás na určité návrhy reagují kriticky, vážená paní Geringe, prosím trošku zpomalte. Pokud někteří z nás se dívají na určité návrhy v této zprávě trošku kriticky, je to exkluzivně pozitivní záležitost, je to signál, že nás čekají, čeká ještě další práce. Jistě, čeká nás hodně ještě věci, které musíme zlepšit, ovšem každým krokem se dostáváme ke zlepšování naší činnosti a kvalitnějšímu řešení stížnosti našich občanů. Ráda bych poděkovala panu komisaře za jednotlivé a objasnění, která se týkají mé zprávy. Samozřejmě, že tato zpráva vyžadovala úsilí mnoha osob. Ráda bych poděkovala všem stěnovým zpravodajům, kterých návrhy doporučení, mm, ideje byly pro mě nesmírně to následující osoby Marina Albiol, Heinz Becker, Beatrice Becera, Eleonora Evě, profesor Notis Maria Julia Reda. Ráda bych poděkovala rovněž všem koordinátorům, poradcům, pracovníkům našeho sekretariátu, kteří mi pomáhali při přípravě zprávy a mezi nimi konkrétně Soleda Zabeson, Vivien Berne, Nikolajda Kier, Košina, Karolina Lekok Perez a Paro- Karolině Kok Peckej, která je mou osobní asistentkou. Myslím si, že přes různé názory se nám povedlo vytvořit velice jasnou zprávu, která obsahuje jasné hlavní směry ohledně budoucích činností našeho výboru. Děkujeme, paní kolegyně, končíme rozprávu. Hlasovat budeme za dvě minutky, to znamená, že skutečně už jenom dvě a půl minutky si uděláme přestávku a budeme hlasovat. Děkuji vám.